informací bude v zápise z dnešního jednání. Pokud do doby přijetí tohoto zápisu nikdo nepřihlásí žádné námitky, informuji vás, že tyto nominované členy budeme akceptovat. Řád dnešního zasedání počítá s usnesením nebo um, dokumentem týkajícím se afrického rohu a prosím, pana premiéra Alexandra Vondru, aby se ujala slova. Prosím, pane ministerský předsedo, máte slovo. Yes, good evening. Uh, Mr. Chairman. Dobrý večer, dámy a pánové.